Budeme hlasovat o situací osob albínů v Africe a v této souvislosti padly ony poznámky pana kolegy. Zejména se budeme zapřívat situací v Malavě. Je to, Malavě je to jmenovité hlasování, které zahajují. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Bylo to přijato. A nyní se dostáváme ke společnému návrhu usnesení šesti frakcí k Bahrajnu. Nejdříve odstavec 2 originálního textu, kde je pro, proti, drželi se, přijato. Odstavec 10, původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 13, eh, poznávací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Odstavec 14, původní text, první část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Úvodní ustanovení A, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Elektronické hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k usnesení jako celku. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? A bylo to přijato. Dostáváme se tedy k Myanmaru, zejména situace Rohingyů. Se ve čtyři jednička jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Návrh Dobrá, ověříme, říká pan předseda. Elektronické hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh číslo dvě, kdo je pro? Proti? Ověříme. Dá se mi to mít příliš nebezpečné. Takže věříme hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A dostáváme se nyní k usnesení jako celku, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Prosím. Pane Golniši, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, děkuji za to, že jste mi udělil slovo na základě našeho článku, našeho eh, jednacího řádu, že jste mi dali slovo. Vy jste se o tom chvíličku, před chvíličkou zmínil. Já samozřejmě nejsem ze stejné skupiny jako pan kolega a nějak nesdílím jeho názory. Ovšem rád bych vám řekl, že 166 vám umožňuje sankcionovat ty poslance, kteří nějakým způsobem zásadně brání našemu zasedání, například, že gestikulují nebo neumožňují dále pokračovat pokračovat v jednání a já skutečně, mně už se to například stalo jednou zde v Evropském parlamentu. Ovšem to neznamená, že byste mohli nějakým způsobem postihovat projevy daného poslance. To si myslím, že je skandální. Pokud budete pokračovat takto, tak to teda bude skutečně mnoho práce. Já, když jednou budu předsedou parlamentu, tak prostě že to mm, skutečně takto rozhodně nebudu postupovat. Toto není respektování svobody. Skutečně, pokud jde o poslance, tak, jak jste udělali tímto, jak to děláte tímto způsobem, skutečně pravidelně v podstatě sankcionujete poslance jenom pro jejich projevy, pro jejich slova. To je neakceptovatelné. Pane Golniši, poslanec Korvin Mike na minulém zasedání zde v parlamentu řekl, že uprchlíci, kteří přicházejí jsou eh, prostě strašlivým odpadem, eh, jsou to jakousi močůvkou, která, která Afrika jak si vylévá na Evropu a to je důvod těch sankcí a já na nich trvám, protože si myslím, že to je spravedlivé. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Kovačeva 71. zasedání valného schromáždění OSN, paragraf 1 ve dvou částech. Původní text, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 1, původní text, první část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 1, původní text, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní odstavec 1, pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se a bylo to zamítnuto. A nyní původní text ve čtyřech částech, který je podstavec 1,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 Končí hlasování. Přijato. Původní text bod V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod AD, původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Odstavec 1, bod AM, původní text jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Také přijato a jsme u pozměnící návrh číslo 8 pro, proti, drželi se přijato. Dobře, ale tak musíte řádně zdvihat ruku, abych viděl, kdo jak hlasuje. Takže ověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh číslo čtyři pro, proti, strželi se, zamítnuto. A nyní původní text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 a bylo to zamítnuto. A proto původní text, bod AV, první část pro, proti, strželi se, přijato. Druhá část pro, proti, strželi se, přijato. Třetí část pro, proti, strželi se. Rovněž přijato. Bod AV, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Návrh sedm pro, proti, zdrželi se. Rovněž zamítnuto. A nyní usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A zpráva pana Kovačeva byla přijata. A jsme nyní u zprávě paní Steven. Stevens provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Odstavec 1, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 15, mm, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 16, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Odstavec 25, původní text, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 28, původní text pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 31, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti,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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dobrá, ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Odstavec 16. první část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část také jmenovitě. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Odstavec 118, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Odstavec 127, první část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Odstavec 147, původní text pro, proti, strželi se, přijato. Odstavec 149, první část pro, proti, strželi se, přijato. Druhá část pro, proti, strželi se. Přijato 165, první část pro, proti, Zdrželi se. Přijato druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Dobře, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní úvodní ustanovení Z. Původní text první část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Těsně přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. a bylo to přijato. Úvodní ustanovení AA, původní text, jmenovitě první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní druhá část, také jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k usnesení jako celku. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A zpráva byla přijata. A nyní se dostáváme k námitce podle článku 106 jednacího řádu schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin. Odstave 3, pozměňovací návrh 4 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, strželi se, zamknuto. Úvodní ustanovení A, původní text je pro, proti, Strželi se, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 5, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pokud nebudete zvedat ruku, tak já, dámy a pánové, nevidím, jak hlasujete a budeme muset stále ověřovat. Takže prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Úvodní ustanovení B, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo jedna jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Původní text bod C, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Po bodu C dvojka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dobře, jak si přejete, ověříme, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamknuto devítka pro, proti, zdrželi se, zamknuto desítka pro, proti, zdrželi se, zamknuto trojka pro, proti, zdrželi se, zamknuto čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato patnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, také přijato. A nyní závěrečné hlasování o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. Geht doch flott.